poslanci zasedat zde v parlamentu a mají veškerá práva. A to tedy za předpokladu, že podepsali eh, deklaraci, že nezastávají žádný úřad, který není eh, slučitelný s úřadem evropského poslance. Eh, chci Chci vás rovněž upozornit na to, že v rámci běžného legislativního postupu budu v úterý podepisovat eh, tři eh, akty, jejich názvy budete mít k dispozici v zápisu z, této, z tohoto